Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Byla to velice zajímavá rozprava. Nyní jsme ji ukončili a dostáváme se k dalšímu bodu programu. Je to otázka k ústnímu zodpovězení na komisi a týká se klamavých katalogových firem. A začneme tím, že vystoupí autor této otázky, pan Buzutil. Dvě minuty. Thank you, Madam Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, vážený pane komisaři, před dvěma a půl lety jsem předložil na plenárním zasedání zprávu, která se týkala eh, těchto eh, společností, katalogových společností. A tehdejší odpověď Evropského parlamentu byla jasná. Existuje tady velice velký problém, co se týče eh, nezákonných činností těchto katalogových eh, firm. Desítky tisíc našich malých eh, podniků, dobrovolných organizací, dokonce charit se stávají obětí těchto klamavých praktik. Musíme tedy přijmout jednotný přístup, abychom jednou provždy zastavili takovéto klamavé praktiky. Dva a půl roku později bohužel opět na plenárním zasedání diskutujeme na stejné téma, protože eh, došlo k nedostatečnému vývoji kompetentních eh, složek, které mají bojovat proti těmto firmám. A to je nepřijatelné. Chtěl bych vám připomenout, o čem hovoříme. V zásadě jde o to, že tyto klamavé katalogové firmy eh, vyšlou formulář, který je, nebo zdá se být, je pouhou žádostí, aby lidé aktualizovali svá osobní data nebo data o svém podniku a Zdá se, že se jedná o uvedení jejich firmy eh, zdarma. Na první pohled eh, si nevšimnete, že po vás někdo požaduje nějaký poplatek, pokud tento formulář vyplníte. Nicméně poté, co tyto eh, informace poskytnete, odešlete formulář, tak obdržíte obálku, kde vás žádají, abyste ročně platili tisíce euro, a to po dobu tří let, za tuto službu a pokud je neuhradíte, tak klamavé katalogové firmy se v podstatě uchylují k nejrůznějším eh, praktikám zastrašování, vyhrožují, eh, že eh, se na vás obrátí exekutoři, že budete pohráni k soudu a podobně. Takovéto ilegální praktiky probíhají doslova eh, pod nosem celé řady národních orgánů, které o těchto praktikách vědí a přitom neučinili nic pro to, aby je zastavili. Například City Guide nebo World Business Directive, Expo, průvodce DAD. Tyto eh, katalogové firmy bez jakýchkoliv překážek neustále fungují. Musíme si uvědomit, že takovéto zaváděcí praktiky jsou proti zákonům Evropské unie, ale neudělali jsme dostatek, abychom je skutečně zastavili a proto dnes o tomto problému hovoříme. Děkuji mnohokrát, pane Bozotile. A paní Korhola má dvě minuty také. Pane předsedo, vážení poslanci, objem Stížnosti, které se týkají činnosti klamavých katalogových firm, je důkazem toho, že se jedná o vážný problém pro malé a střední podniky. Tyto katalogové firmy zastrašují malé podniky, chtějí vybírat eh, finanční částky a eh, téměř 14 tisíc stížností bylo předloženo mezi lety 2003 až 2008. A i nyní dostáváme celou řadu dopisů od nejrůznějších obětí. Ten problém je, že těžko můžeme vysledovat činnost těchto firm na vnitřním trhu EU. Jedná se o klamavé činnosti, nicméně to spadá pod eh, směrnici o srovnávací klamavé reklamě. Máme mít tedy patřičné právní nástroje. IMCO výbor je zodpovědný za tuto legislativu a nedávno eh, se obrátil na holandské úřady, upozornil je na takovéto činnosti katalogových firm, které působí z Holandska. Odpověď holandských úřadů je jasným důkazem toho, že členské státy mají obavy, eh, co se týče takovýchto činností, které jsou prováděj, prováděny na jejich území. Nicméně, co se týče přeshraničních činností, kdy musíte spolupracovat s jiným členským státem, je zcela zásadní proto, aby takovéto klamavé praktiky byly zastaveny. Evropská komise musí aktivněji spolupracovat s členskými státy, hlavně co se týče přeshraničního vymáhání práva. Musíme využívat celoevropské sítě, které budou koordinovat činnost členských států. Také bychom měli dát důraz na sankce odstrašující eh, postupy. To znamená, že katalogové firmy by nemohly takto působit a pokud by byly přistiženy, tak by byly náležitě potrestány. Musíme rozšířit, rozšířit působnost směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, abychom takovéto praktiky zastavili. E, musíme zlepšit jak e, ochranu spotřebitelů, tak e, těch, kteří zajišťují hospodářskou soutěž. Nesmíme tolerovat eh, takovéto praktiky v eh, maloobchodním eh, sektoru, protože zde by došlo k rozšiřování takovýchto postupů vůči spotřebitelům. Musíme pomáhat podnikům, aby bojovali proti těmto podvodům, aby měli lepší informace, abychom zvyšovali jejich povědomí, aby také mohli používat nástroje, aby napravili nebo dovolali se svých práv. Musíme odstranit veškeré překážky eh, národním orgánům, aby mohli lépe prosazovat i přeshraniční eh, právo. Je tedy důležité, abychom takto bojovali proti těmto klamavým katalogovým firmám. Děkuji mnohokrát. A nyní za komisi má slovo pan Tinger. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, komise Eh, sdílí tyto pochybnosti a tyto obavy a tuto kritickou analýzu Evropského parlamentu. Skutečně existují tyto klamavé postupy katalogových firm a je celá řada podniků, které mají s tímto problémy. Vy jste zde už před třemi roky položili otázku na toto téma. A my jsme skutečně dostali mnoho takovýchto stěžností a máme pocit, že je to špička ledovce. Máme dojem, že počet postižených nebo oklamaných může být mnohonásobně vyšší. Moje kolegyně Redingová eh, se zabývá nyní sběrem dat, tak aby opravdu pokryla dimenzi tohoto problému. Já bych chtěl zdůraznit, že tyto praktiky Eh, jsou již zakázány z hlediska směrnice 114, která se zabývá právě klamavou eh, reklamou. Tam jsou ustanovení, která se tím zabývají. A vedle toho jsou předpisy v členských státech, které zakazují tuto klamavou reklamu. Ovšem, tyto klamové postupy překračují hranice a v obchodování jsou velmi často používány a v tuto dobu je velice těžké je zmapovat a trestně stíhat. Kolegyně Redingová plánuje zabývat se tímto problémem tak, aby to odstranila a do konce tohoto roku vydá sdělení, kde popíše stav uplatňování existující směrnice ohledně eh, klamavé reklamy bude také hovořit o tom, jakým způsobem by se tato směrnice mohla přepracovat, tak aby tento problém byl zohledněn. Dojde tedy k vylepšení obsahu této směrnice, dojde tedy k poučení z těchto klamavých eh, postupů. Jde o to, jakým způsobem zajistit spolupráci národních úřadů v případě eh, těchto mm, trestních nadnárodních činů, které překračují hranice. Dále bych chtěla také navrhnout, aby občané a podniky mohli lépe reagovat a vnímat tyto klamavé postupy. Vůbec je dobré zlepšit eh, práci na úrovni eh, reakcí podniků. Tato směrnice je uplatňována ve všech členských státech. Eh, komise mm, plánuje vydat sdělení ohledně naplňování eh, této směrnice a v tomto sdělení tedy dostaneme přesnou zprávu o naplňování této směrnice. Také bude v květnu bude organizována eh, konference s podniky členských států a také za přítomnosti expertů. Těžiskem je téma tedy klamavých postupů těchto katalogových firm, zvláště v přeshraničních aktivitách. Je zřejmé, že je nutné se zajistit systematickou lepší spolupráci mezi národními úřady členských států. A o to se má opírat návrh sdělení, které kolegyně Rettingová předloží koncem roku. Chtěl bych ujistit, že toto téma je naléhavé. I my ho tak vnímáme a proto chceme co možná nejrychleji podniknout další kroky. Musíme mm, zohlednit stížnosti podniků a samozřejmě zpracovat je, proto potřebujeme nezbytný čas. Poté, co přeskoumáme všechny možné argumenty v této souvislosti, komise by chtěla přijmout odrazující opatření, která by zabraňovala těmto eh, klamavým postupům. Srdečně vám děkuji za vaši podporu v této oblasti. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, vážení kolegové, dostáváme se nyní k řečníkům za jednotlivé frakce, ale upozorňuji, že opět máme spoštění. Takže prosím vás ještě jednou, abyste dodržovali vyměřený čas. Jinak bych vás musela přerušit. My totiž musíme včas zahájit hlasování a samozřejmě čeká nás cesta domů. Takže nyní pan Papa Nikolau za eh, lidovou stranu. Máte jednu minutu a půl. Děkuji. Pane komisaři, Eh, samozřejmě já mohu jedině souhlasit s tím, co jste řekl, ale je třeba říci kromě toho také to, že řeští občané eh, jsou těžce zkoušeni tady tímto. Eh, já jsem dostal informace o podobných praktikách a mám zde i podklady. Mám zde například dokument, že tyto dokument od podvodné firmy, kde se úplně e, nahoře píše, že jde o aktualizaci údajů zdarma. To tam je výslovně uvedeno. A naši občané to možná vidí, e, prostě co si dovyplní, odešlo a úplně dole miniaturním písmem si přečtete, jak řekl pan Busutil, že e, se za to bude platit tisíc euro ročně a potom eh, uplyne nějaký čas a eh, právní oddělení příslušné firmy zašle dopis a žádá 3,5 tisíce eur od příslušného občana. No a teď eh, kdo to má platit, protože k tomu ještě přistupují úroky, a právní náklady, které vyvstaly podniku za spoštěnou platbu. Pane komisaři, eh, existuje sice právní rámec, ale my nevíme, nakolik tyto směrnice v českých zemích byly eh, implementovány. Stokovský program říká, že těmito tématy se musíme zabývat okamžitě. My stojíme na straně občanů, nás zajímají jejich každodenní e, problémy a musíme jim jasně říci, že jsme na jejich straně a že se musíme zabývat nejenom velkými evropskými tématy, ale také bezprostřední problémy občanů. Děkuji. E, pane komisaři, kolegyně, kolegové, je třeba především konstatovat, že tyto společnosti jsou nejen eh, klamavé, ale jsou to přímo podvodníci. Podnikání má svůj význam, pokud přispívá ke společnosti, ale jestliže někdo kvazi podniká tak, že naláká do svého seznamu poctivé firmy a živnostníky s cílem pouze obohajit, obohatit se a eh, používá k tomu úskok, je to skutečně obyčejný podvod, ačkoliv může tvrdit, že to není proti zákonu. Je třeba konstatovat, že eh, tyto praktiky katalogových eh, společností jsou podle směrnice o klamavé eh, reklamě jednoznačně zákonné. My ale nepotřebujeme novou legislativu, stačí, abychom v praxi realizovali právo. Problém vzniká tím, že se útočí často na podniky v jiné členské zemi a malé rodinné firmy se v praxi neumí a nedokáží účinně právně bránit, případně je to pro ně příliš drahé a náročné. Mám doplňující otázku. Vidí komise prostor na veřejnou kampaň, kde by jednotlivé firmy byly nahlas pojmenovány a e, ostatní by byly vyzvány, aby s těmito firmami nespolupracovaly? Děkuji vám. Nyní paní Harkin na dvě a půl minuty. Děkuji mnohokrát dvě a půl minuty, je to tak? Ano. Pane komisaře, během posledních několika let jsem se setkala s celou řadou Irů, kteří se stali obětí těchto klamavých katalogových firm. Například jedna firma platila více než 2000 euro, byla to právnická škola, nemohla si to dovolit a tato paní byla zodpovědná za to, že podepsala tento formulář v podstatě si říkala, jsem hloupá, vůbec jsem si neuvědomila, co jsem udělala. Je jasné, že se to stává celé řadě lidí. Jedna starší paní, její manžel byl taxikář, kde byly určité chyby o jeho firmě, takže ona pouze opravila dané chyby, odeslala tento formulář zpátky a potom po dobu dvou let neustále dostávala tyto eh, výhrušky a nejrůznější dopisy, eh, které ji skutečně děsily. Bála se vůbec eh, otevřít jakýkoliv dopis, který obdržela. Eh, nemohla jsem jí říct, neplaťte to. Řekla jsem jí, pokud bych byla ve vaší eh, kůži, tak bych to prostě neplatila. Ale máme celou řadu dalších podobných příkladů. Jde o to, že naši občané očekávají, že evropská legislativa je ochrání a nechápou, že evropská legislativa je nechrání právě způsobem, jak by měla je tady určitá nejasnost. Říkám občanům, že věřím, že jsou chráněni, ale nemohu to úplně zaručit. Pokud vím, tak eh, jedna z těchto firm byla odsouzena ve Španělsku. Co udělali, tak se prostě přemístili do jiného regionu a pokračovali dál ve své činnosti. A co znepokuje občany, v podstatě nevědí, jak právní systém funguje v jiné členské zemi. Eh, jsou chráněny například u sebe doma, ale není jim jasné, jak jsou chráněny v zahraničí. A pokud tyto katalogové formy eh, se umístí mimo Evropskou unii, tak to opět vyvolává obavy. Pan komisař tedy sdílí naše obavy, je dobré, že chcete, aby členské státy lépe spolupracovaly především v oblasti přeshraničních případů, aby byly informováni jak občané, tak podniky. To je velice naléhavé, ale tato naléhavost tady panuje už řadu let v celé řady oblastí, eh, co se týče Eh, nejrůznější evropské legislativy. Takže občané nechápou, že nejsou chráněni před těmito podvodnými společnostmi. Ptám se, to slovo naléhavé, co to znamená konkrétně pro vás v tuto chvíli? Děkuji. Paní Harkin a nyní má slovo pan Stevenson na minutu. Děkuji. Naprosto souhlasím s tím, co říkala paní Harkinová. Ve Skotsku mí občané, především starší občané, kteří mají nejrůznější penziony, eh, nejrůznější chaty pro turisty, se stávají obětí eh, těchto kriminálních činností. Eh, vyplní pouze formulář a najednou obdrží účet na tisíc euro a Tito staří eh, občané jsou vystrašeni, obávají se, když eh, dostávají takovéto dopisy od právních zástupců těchto katalogových firm. Je to přeshraniční kriminální činnost. Tyto eh, společnosti jim dají své informace o adrese. Chceme tedy je takto vystopovat, pohnat k soudu a ochránit evropské občany. Takže v případě mých voličů říkám, napište zpět této firmě a řekněte jim, aby budoucí korespondenci eh, posílali přímo mě. Těto lidé potom eh, o těchto firmách eh, už nadále neslyší. Je důležité, abychom je takto chránili. Děkuji. Pane Děkuji vám, pane Stevens. Ne, a nyní za frakci zelených pan Tele na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. My potřebujeme eh, tuto iniciativu. My sice máme tu eh, směrnici z roku 2006, ale nefunguje tak, jak by měla. Eh, ty firmy existují pouze proto, aby vylákaly z nic netušících jednotlivců a organizací peníze a mě nejvíce zlobí, když poškozují veřejné firmy, které mají eh, omezený rozpočet. Eh, jsou to eh, vyděrači, vyděrači těch, kteří netuší nic zlého. A je třeba říci, že se snaží vypadat dobře. Jsou to ovšem skuteční predátoři a je třeba je zastavit. Moje skupina vítá tuto rezoluci, je na ní pravý čas a my určitě podpoříme, eh, poněvadž zde vyzýváme komisi, aby požadovala od členských zemí řádné, řádnou implementaci této směrnice. Děkuji nyní za EFT, pan Clark. já znám nejlépe European City Guide. A přestože tady byly pokusy o zavření této firmy, pokračuje dál. Eh, eh, v roce 2008 začali se svojí, eh, se svojí činnosti a skutečně využívají toho nejmenšího písma. Na, na pohled říkají, že je to obchodní příležitost, ale skutečnost je jiná ale eh, bohužel eh, nedá se skutečně eh, podle současné legislativy pro něm zakro, zaprojit, zakročit. Já opravdu se ptám, proč moje Eh, vláda není schopná, není schopná zakročit proti evropským firmám, které takto fungují. A odpověď je ta, že za to může tato Evropská unie, která zničila hranice a otevřela je pašerákům a teroristům a tak dále. Děkuji vám a nyní se dostávám k jednotlivým řečníkům. Jako první pan Bojan na jednu minutu a půl, prosím. předsedkyně, pane komisaři, drazí kolegové, můžeme shrnout eh, situaci eh, v číslech. 400 peticí na adresu petičního výboru. 50 tisíc malých podniků, asociací nebo organizací, které byly postiženy. Tisíc euro v průměru na tři roky v rámci smlouvy, která není dobrovolná. Tato čísla zobrazují pouze částečně utrpení obětí těchto podvodů. Tyto podnikatele musí čelit potížím biznisu, eh, ekonomické krizi a budoucnosti. Pokusme se vyhnout se těmto klamavým postupům a bojovat proti ním. Je tady několik možností. Za prvé, nějakým způsobem ukončit tyto klamové postupy, které postižují, postihují naši ekonomiku. Tady, pane eh, komisaři, je nutné revidovat urychleně směrnici o klamavé reklamě z hlediska sofistikovaných klamných postupů. Dále musíme pořídit černou listinu těchto podniků, která, byla, která by byla jakousi ostudnou listinou. Musíme využívat pomoci národních úřadů, které by měly postupovat a pomáhat těmto obětem. Potřebujeme jednoduchý odrazující nástroj. A nakonec musíme trestat těžce potrestat eh, pachatele. Pokuty jsou často velmi nízké v porovnání se zisky těchto podvodníků. Musíme podpořit členské státy, aby postupovali přísněji. Děkuji mnohokrát, paní Gebhardt. Na minutu. Pane komisaři, Evropská komise má obavy a zohledňuje tyto obavy Evropského parlamentu. To je pěkné, ale již léta čekáme na to, aby konečně komise konala a aby se dalo něco do pohybu. Máme zprávu pana Bozotila. Eh, MKO v posledním legislativním eh, období upozorňovalo na tyto problémy. Udělejte konečně něco, aby se těmto lidem pomohlo. Tě lidé na to čekají. A mnoho malých podniků je tímto postiženo, nemají prostředky na to, aby se soudili nemají možnosti se chránit. Minulý týden jsem dostala opět dopis, kde se mě dotazovali, jak se máme proti tomu bránit. Nemáme peníze na advokáta, nemáme možnosti podat to k soudu. Já si myslím, že konečně musíme těmto lidem dát účinné nástroje na to, aby se bránili, aby se zbavili tohoto břemene. Děkuji, mnohokrát. A nyní má slovo paní Stiller na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Téma těchto podvodů eh, je neblahé především pro malé a střední podniky. Tyto podvody nejen ovšem postihují tyto malé a střední podniky, které jsou zastrašovány, aby platili určité poplatky za něco, co si mysleli, že je zdarma. Je to velká ujma pro celou Evropskou unii, protože neděláme nic, abychom těmto firmám pomohli. Eh, konec konců je to otázka pro Evropskou komisi. Musí uvažovat v malém. V první řadě celá řada kolegů eh, se zmínila o tom, že tyto podvody existují už celou řadu let a nikdo neučinil přímé kroky tomu mm, učinit přítrž. Proč máme nejrůznější zasedání nejrůznějších skupin a pokud říkáme, že to ukončíme letos nebo příští rok, tak je to nedostatečné. Musíme skutečně zastavit povahu této činnosti, především v přeshraniční činnosti. Jaké právní pomoci chcete nabídnout malým a středním podnikům, aby mohli bojovat proti těmto praktikám? A je důležité tedy, aby především komise přijala velice přísná opatření a zastavila tuto činnost. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu má slovo paní Prendergast. Děkuji. Evropský parlament eh, dostal eh, stovky eh, petic od firm a dalších organizací, které se staly obětmi. Dostávají se tím pádem do finančních potíží a obvykle jsou příliš slabé, aby si mohli dovolit se účinně bránit. Často jsou v jiné členské země a z toho vzniká další právní nejistota pro tyto oběti. A samozřejmě, že katalogové firmy s tím počítají. Zatímco komise zcela jasně řekla, eh, že směrnice o zavádějícím a srovnávací reklamě eh, eh, je přijata, je třeba se podívat na to, jakým způsobem je transponována. Je třeba, aby byla uplatňována všude stejně po celé Evropě. Neznamená to ovšem, že opatření, která z toho vyplývají, jsou dostatečně konformní, případně srozumitelná. Děkuji a nyní paní Rapty. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, tyto obchodní praktiky e, jsou jako voda, prostě všude se dostane. A my tady máme dokonce dvě díry. E, jednak je to ta děravá směrnice, e, kterou máme od roku 2006 a další problém je nařízení o spolupráci mezi členskými zeměmi. Pane komisaři, vy jste opravdu Eh, můžete spolehnout na všechny prostředky, které má parlament, poněvadž parlament vás podporuje. A teď je třeba, abyste jednal rychle. Eh, kolegové říkají, že už tři roky čekáme na akci a po celé tyto tři roky lidé, kteří se stávají obětmi těchto praktik, eh, nadále trpí. Je to prostě tak, že tito podvodníci eh, klamou zejména malé podniky, kteří, které jsou páteří našeho hospodářství. Děkuji vám za držení času. Nyní pan Tarabela. Eh, paní předsedkyně, drazí kolegové, opravdu je prvořadé zjistit, eh, zda směrnice ohledně klamavé reklamy je správně uplatňována v členských státech, ale zároveň bychom okamžitě a dohloubky se měli zabývat dalšími zásadními aspekty této problematiky, které ostatně se mohou používat v případě jiných přeshraničních podvodů. Za prvé, musí být poskytnuta informace spotřebitelům ze strany komise, členských států a jejich organizací. Není normální, aby čím dál více občanů trpělo těmito podvody. Za druhé, oběti by měly mít možnost podat hromadné žaloby. Čekáme na tyto hromadné žaloby už po dobu 20 let. Za třetí, současná diskuze o reformě alternativního řešení sporů by mohla také mm, mít e, ustanovení ohledně řešení těchto podvodů. Pane komisaři, komisaři, čekáme konkrétní a rychlá řešení. Děkuji. Zase v Karistopoli. Děkuji mnohokrát. děkuji a nyní se dostáváme eh, k postupu the Eye. Mám tady celou řadu požadavků na Eye. Nemohu dát slovo bohužel všem kolegům, protože nemáme dostatek času. Takže pět řečníků, to bude maximální počet eh, a budou to pouze ti, kteří ještě nehovořili dnes dopoledne. Nyní má slovo pan Kelly. Na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To stanovisko je přesně takové, jak říkali kolegové. Vím to ze svého volebního okrsku, především v Kolku. Je tady společnost European City Guide a ta klamavě oslovila podniky v celé řadě oblastí. Navzdory tomu, že chápu, že v Katalonsku roku 2001 padl rozsudek zastavit činnost takovéto firmy, tak belgické a britské eh, soudy v podstatě umožňují, aby dále tato firma fungovala. A to nestačí. Je velice důležité, abychom dělali dvě věci. Za prvé, zvýšili povědomí mezi eh, podniky v celé Evropě. Musíme věnovat velkou pozornost a nepodlehnout těmto eh, katalogovým firmám. A za druhé musíme zavést legislativu, která zajistí, aby když se dostanou k soudu, aby skutečně museli zastavit svoji činnost, aby skončili doslova za mřížemi. Děkuji. Děkuji, paní Kelly, a nyní má slovo paní Rojtová. Prosím

O Šváb, mnohokrát, pan Šváb, Paní předsedkyně, EPP výslovně podporuje, abychom konečně pomohli malým a středním podnikům, abychom je osvobodili od těchto klamavých katalogových eh, firem eh, které vlastně se projevují tím, že zatěžují tyto podniky. Pane komisaři, vy jste mm, řekl, že mm, tato směrnice o klamavé srovnávací reklamě poskytuje určitý základ který ovšem nebyl správně uplatněn v některých členských státech. Já myslím, že komise by se měla zaměřit na ty členské státy, kde je tento problém zvláště ostrý, anebo na problémy, které se týkají tedy přeshraniční činnosti. Tam je nutné jít ke kořenům eh, problému a cíleně se snažit řešit tento problém. Já si myslím, že široký záběr tady nic nepřenáší, protože to jsou problémy, které jsou lokalizovány v některých členských státech. Děkuji mnohokrát. anuarele profesionale reprezintă una din... Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče co se týče těchto katalogových eh, firm, je důležité, abychom zjistili, co nabízejí ve své činnosti. A jak bylo řečeno, eh, musíme zvýšit eh, důvěryhodnost na straně evropských spotřebitelů. Je tedy důležité, abychom chránili naše evropské občany, protože tyto praktiky musí být zastaveny, musíme napravit směrnici, která se týká eh, klamavé a srovnávací eh, reklamy, protože ne všechny členské státy převedly tento text do své legislativy. A musíme tedy škody, které byly napáchány, napravit. Je důležité, abychom bojovali proti tomuto nekalému fenoménu a je důležité, abychom také doplnili eh, legislativu společenství, co se týče těchto podniků. Musíme mít možnost také obrátit se přímo na soudy. Děkuji. Poslední řečník, promiňte, máte slovo. Ano, eh, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, drazí kolegové, já mám opravdu dojem, že je to evropský problém. Slyšíme, že v různých zemích známe tento problém a že je tady celá řada těchto případů a e, já e, si myslím, že musíme říci, že tento problém jsme již několikrát diskutovali. Máme směrnici o klamavé a srovnávací reklamě. V roce 2008 na petičním výboru jsme o tom diskutovali. Tady jsme to řešili na plenárkách a ten problém stále existuje a dokonce je větší. Proto, pane komisaři, já jsem poslouchal, co jste k tomu řekl a mám eh, dojem, že jste zaregistroval tento problém. Nový komisář má možná nové možnosti, aby konal. Prosím vás, berte tento problém vážně, není to malý problém. Eh, ekonomicky je to závažný problém. Postihuje to zvláště malé a střední podniky, rodinné podniky, které jsou páteří naší ekonomiky. A pokud se nepodaří ve všech členských státech toto zastavit, a jednotně v celé Evropě postupovat proti těmto podvodům budou vznikat velké škody. Děkuji mnohokrát. Takže to je závěr. A nyní bude hovořit pan komisař Ettinger za komisi. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, já jsem vděčný za toto souznění v této pozici ohledně tohoto problému a budu samozřejmě informovat kolegyni paní komisařku Redingovou a e, budu ji podporovat v tom, aby poskytla obsahlou zprávu ohledně slabin, které existují v jednotlivých členských státech a aby vše toto bylo zohledněno při novelizaci příslušné směrnice. Směrnice z roku 2006 byla uplatněna členských státech. To znamená, my nemáme problém zásadně s transpozicí této směrnice, ale za prvé, v případě přeshraničních aktivit zjišťujeme, že nevždy je spolupráce optimální ohledně vnitrostátních úřadů členských států. Mnoho případů není vlastně vůbec podchyceno. A za druhé, z hlediska trestně právního sledování této věci. Je to příslušnost členských států. Členské státy musí zásadně zjistit skutkovou podstatu a musí spustit trestní řízení buď na úrovni státního zastupitelství nebo různých soudů. Za třetí, jde o to opravdu se soustředit na jádro problému. Máme tady směrnici z roku 2006. Ta se zabývá nekalými obchodními praktikami v rámci obchodování mezi podnikateli a spotřebiteli a nikoli mezi podniky a podniky. To znamená, tato směrnice prvořadě chrání občany před těmito podvodnými postupy, ale nechrání mm, obchodníky, eh, nechrání podnikatele jako mm, samostatně výdělečné osoby a živnostníky. A to je právě tento bod, který by se měl rozšířit v poli působnosti této směrnice. Bylo, nutné, bylo by nutné rozšířit tuto působnost právě na obchodování mezi podniky a podniky. Víte, že tento bod většinou států v tehdejší době nebyl akceptován. Je nutné tedy se soustředit na evropská ustanovení této směrnice a rozšířit působnost. Není možné toto pouze omezovat na ochranu občanů před podniky. To, co nyní zaznívá jako oprávněná stížnost, nebylo tehdy chtěné, nebylo eh, začleněno do evropské legislativy. Tato směrnice byla velice ambiciozním projektem a komise se snaží nyní pracovat na tom, aby byly zahrnuty tyto problémy. Komise se bude snažit rozšířit eh, tedy působnost a neomezovat toto pouze na občany a podniky. Teď ve světle toho, co jste zde uvedli v rámci konkrétních případů a také na základě sběru dat těchto podvodů, bylo by možné opravdu v novelizaci rozšířit působnost na problematiku mezi podniky. A na závěr. Existují členské státy, u kterých ten eh, vztah podvodníci občané je eh, tento poměr uspokojivě ošetřen eh, trestním právem, například Francie, Rakousko. Vedle toho jsou jiné členské státy, a vy jste o těchto státech hovořili, kde právě tento problém není uspokojivě vyšetřen v jejich vnitrostátním právu. Můžeme vyčkat, uvidíme, zda do jednoho roka na radě tyto státy budou ochotní přistoupit na celoevropské ošetření těchto vztahů mezi těmito podniky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, vážení kolegové, máme tady návrh na usnesení, abychom mohli uzavřít tuto diskusi. Samotné hlasování proběhne dnes ve 12 hodin, takže